So, may I ask colleagues to make... Colleagues. Děkuji všem kolegům za to, že se nám tady posadí. Tlumočníci vás musí tímto informovat, že z důvodu pokračující pracovní rozepře o nových pracovních podmínkách a jednostranně nastavených eh, nových těchto podmínkách eh, stávkují už třetí týden. Někteří kolegové v některých kabinách byli nuceni pracovat, pro to nebude docházet k přerušení práce, ale bohužel vás musíme informovat, že skončíme přesně včas 19 hodin. A nyní už přecházíme eh, k veřejnému slyšení. Bude se tentokrát týkat jednotného dohledového mechanismu SSM. Máme zde um, paní Daniel Noy, předsedkyní dozorčí rady ECB. Máme celou řadu zajímavých záležitostí, o nich chceme hovořit. Určitě se o nich dozvíte více ve vstupní části. A mimochodem dnes máme významný den pro jednotná prováděcí pravidla a budeme o nich totiž hlasovat v rámci hlasování o bankovním balíčku, což je významný krok kupředu v této věci. Jak z pohledu sjednocování pravidel, tak z pohledu provádění mezinárodních norem a zdokonalování obecně našeho rámce i snižování rizika, což je nedílná součást bankovní unie a součást nutná pro její dokončení. V tomto významném dnu tedy vás srdečně vítáme, jsme rádi, že jste mezi námi a rádi si vyslechneme vaše vstupní slovo. Dobré odpoledne vám všem, pane předsedo, vážení poslanci. Jako vždy je mi velkou ctí i potěšením se na vás dnes obrátit a vyslechnout si vaše otázky, obavy týkající se společného dozorčího mechanismu. V mém vstupu ním eh, proslovu se soutěžím na jednak fungování modelu TRIM, pak eh, zátěžové zkoušky EBA, Brexit a klíčové legislativní portfolia. Rovněž vám podám aktuální situaci v oblasti nesplacených půjček. Učinili jsme významný krok předu eh, v oblasti TRIMu. Máme i eh, plán výzkumu až do roku 2019 a tam se snažíme vystihnout, zda funguje prvním pilíři model bank a rovněž mezibankovní spolupráce. TRIM už přišel s významnými výsledky. Za prvé prosadil společné chápání a přístup k dozoru nad bankami i regulatorní požadavky na vnitřní uspořádání a sjednocuje i očekávání v rámci celé eurozóny, tak jak je popsáno na našich webových stránkách. Za druhé, díky využívání zharmonizovaného sady zharmonizované sady pravidel, můžeme eh, banky vzájemně porovnávat, vybízet je k vzájemnému odbourávání nedostatku vůči regulátorům. No a konečně snažíme se i konkrétně rozhodovat vůči konkrétním bankám, tak abychom zajistili důsledné dodržování eh, požadavku eh, v vnitřním rozměru. Zároveň se snažíme všem bankám podávat aktuální informace o trimu. Zátěžové zkoušky, v nich budeme pokračovat a cílem je poskytnout společný analytický rámec, aby bylo možné důsledně porovnávat odolnost bank na konkrétní šoky a případně i e, opravit jejich kapitálovou pozici. Zároveň chceme vyskoumat, jak negativní scénář ovlivní postavení bank, včetně sekuritizace, eh, úvěrové riziko, riziko nesprávného chování, no a i ostatní záležitosti spolu komise. Zátěžová zkouška není o tom, zda někdo uspěje či ne. Spíš nám jde o to, aby informace, které z toho vytěžíme, pomohly obecně na banky dohlížet. Eh, z půlu všech bank jsme už určité informace vytěžili zátěžové zkoušky pokračují, výsledek bude zveřejněn v listopadu. Metodika je eh, podobná jako celounijní eh, zátěžová zkouška EBA, byly však provedeny ve zrychleném tempu v rámci přizpůsobení ekonomické situace v Řecku. Zátěžové zkoušky eh, poukazují na 9% kapitálovou rezervu a v poměru k negativním scénářům jde o um, parametry um, a čisté úvěrové um, příjmy. Jde nám o porovnání s různými národními a mezinárodními tabulkami i e, benchmarky. Je jasné, že banky se stále více digitalizují a zároveň jde i o výzvy z rizikového pohledu. Banky jsou stále závislejší na externích poskytovatelích informačních technologií a tím ohroženy eh, z pohledu kyberkriminality. Kyberriziková eh, situace je v hledáčku našich analýz, zároveň však potřebují vysokou úroveň ochrany a my jsme si vědomi těchto rizik a snažíme se rychle reagovat na hrozby. Tím však nechceme říci, že by banky mohly dosáhnout úplného bezpečí. Určitě eh, každá banka si uvědomuje, že eh, tyto aktivity nemohou ustat. A nyní k Brexitu a přípravám na něj. Většina bank pokračuje v eh, přípravách na pobrexitové prostředí. Většina z nich už začala s proměnou eh, z pohledu eh, britských orgánů a přeskoumává eh, své, svá aktiva a případně přechází pod jiný dohled. Čas se však krátí. ECB se na banky obrátila, aby přispěli podklady do konce druhého kvartálu, abychom mohli včas vydat licence banky, které zatím nepředložily e, celkové a dostatečně kvalitní e, žádosti nemusí být nutně na Brexit správně připraveny. Eh, chceme uzavřít implementaci a monitoring do konce roku, tedy eh, zároveň chceme předejít vzniku prázdných skořápek. A nyní e, klíčové legislativní složky pro bankovní unii. E, signifikantní snižování rizik. Toho už bylo dosaženo a tím bychom mohli spustit další vyjednávání o jednotném pojištění, e, pojištění a vkladů a zároveň ke vzniku jednotného fondu jednotného řešení problému bank, pokud se ten balíček dá dokončit včas, tak se chceme e, zaměřit na rozhodnutí rady. Čekáme ještě na to, co schválíte vy. E, Těšíme se na trialog a doufáme, že se vše dotáhne do konce před volbami v květnu příštího roku. Minimální požadavky na vlastní vklad, tedy MRL, tady sdílím mnohé názory rady, například vymazání eh, vodítek MRL, co se týče adekvátních eh, přechodných období pro plnění požadavku MRL, rovněž eh, přesun z bailoutu na bail-in, ale jsou ještě věci, kde bych uvítala další podněty v rámci trialogu, například možnost snížení interního MRL, aby um, se um, zohlednili filiálky, protože přece máme mít ten mechanismus jednotný a zajistit, že je tam správná souvstažnost mezi centrálou a pobočkou z pohledu MRL, což bude mít pozitivní dopad na skutečnou ekonomiku a i na ziskovost bankovního sektoru. Eh, pokud by měly MRLové eh, Prahy fungovat, tak je třeba mít jednotný mechanismus řešení problémů, včetně bankovní unii, kapitálové eh, požadavky, jak směrnice, tak nařízení, tak tam vím, že se hovoří o případných odchylkách od bazilejského standardu, například metodika počtu pákového efektu a já se domnívám, že by měla být tato odchylka omezena aby nedošlo k porušení stejných podmínek pro všechny. Pak v rámci eh, dohledu tam záleží na tom, aby každý dohledový orgán mohl mít eh, pravomoc rozhodovat například o složení eh, kapitálového zajištění a zároveň nechceme, aby členské státy měly příliš velký manevrovací prostor a eh, aby Vyhodnocení Fit and Proper bylo srovnatelné mezi členskými státy. Rovněž se zabýváme rámci pro insolventnost. Vše e, by mělo v rámci harmonizace sjednocování zajistit srovnatelnou situaci všude. E, v současné době máme stále více firm, které se snaží po Brexitu etablovat v EU co by investiční firmy. A tam já podporuji návrh komise, aby tyto firmy, které mohou být potenciálně rizikové z pohledu stability trhu, podléhaly stejným pravidlům na dohled jako úvěrové instituce. To je podobný přístup, jako je tomu ve Spojeném království i v USA a předchází roztříštění dohledu a e, měl by se týkat i přeshraničních aktivit. A nyní závěrem krátce ještě o těch nesplácených e, půjčkách. Stále ještě se jedná o závažné téma pro evropský bankovní systém. Přestože už bylo dosaženo významných pokroků díky úsilí dohledových orgánů, více než 60 60% snížení, to je, čeho se dalo za poslední léta dosáhnout v této oblasti těchto nesplatitelných půjček. Avšak eh, ta očekávání vůči novým půjčkám typu NPL eh, ještě jsou problémem, máme nová pravidla a ten dohodový rámec se snaží pokračovat důsledně, pokud budou podmínky příznivé, mělo by se to zdařit. Co se týče komise, legislativní návrh na ten takzvaný statutární backstop, čili určitou pojistku či brzdu u půjček, u nichž není výhled na to, že by mohly být úspěšně splaceny. Co se týče toho, jakým způsobem se zabývat tomu hromadění se těch půjček typu NPL, tam ještě není řešení. Máme pár scénářů, ráda si s vámi na toto, tomuto tématu vyměním názory. Děkuji. A s, slovo dostanou. Kolegové, jako první Ester Delange. Děkuji. Pane předsedo, mám dva dotazy. První, nebo dv, týká se to dvou záležitostí. ABLV, tento případ, vím, že to není oficiální část vašeho, eh, eh, vaší působnosti, ale samozřejmě, že praní špinavých peněz je důležitý problém. Pracujete na nějaké metodě, jež by vám umožnila v těchto, u těchto srovnatelných případů, aby eh, se vám to nějakým způsobem z toho věnovali pozornost, co by mohl parlament dělat a jaké indikátory by měly být braty v potaz. Víte například o více úvěrových institucích, které mají velký počet nerezidentů, klientů eh, nebo z mimo Evropské unie. Není eh, ta skutečnost tedy, že kde tam existuje velká eh, míra vkladu z mimo Evropské unie, to by možná měl být jeden z těch faktorů v Edisu, těch rizikových příspěvků. Další záležitost se, koná, se týká těch uh, nesplácených půjček NPL. Vy, trošku jsme to posunuli k dalšímu jednání, ale já se pokusím se k tomu vyjádřit. Nyní, když se podíváme na stávající půjčky, které po nějaké době začnou být, být nesplácené, domníváte se, o, o detailech se samozřejmě můžeme bavit později, ale Věříte v zdraví bankovního sektoru a institucí, eh, nad kterými máte dohled, že bychom měli v těchto institucích řešit i tyto půjčky, což návrh komise zatím nedělá, ale že bychom měli najít nějaký způsob, jak eh, řešit ty stávající půjčky, které pak eh, jsou nesplácené po určitém datu. Pokud máte nějaký podnět, jak, tak by mě to samozřejmě velice zajímalo. Děkuji za všechny vaše dotazy. Pokud jde e, e, o tu situaci ohledně ABLV a možnost rych včasnějšího zásahu, tak myslím, že nová směrnice o pra, proti praní špinavých peněz bude určitě důležitá. Zatím to není jasné. národní orgány zodpovídající za boj s praní špinavých peněz s námi mohou sdílet informace, aby bylo možné reagovat rychleji. Tato záležitost možnosti výměny důvěrných informací, to může být řečeno, řešeno v rámci nové směrnice proti španě, praní špinavých peněz. Já bych byla raději, bylo by lepší, kdyby to bylo nařízení a ne směrnice. Protože směrnice transponuje samozřejmě se mnoha různými způsoby, 19 různými způsoby. Když to nařízení by mělo tu výhodu, že by to bylo jednotné, uniformní. Víme o bankách, které mají podstatnou část aktivit s zákazníky, kteří jsou nerezidenti. Ano, si samozřejmě. To, to znamená do hloubky ty business modely těch bank, nad kterými máme dohled. Například v Lotyšsku. Tam příslušné orgány, ministerstvo a tak dále pracují eh, dozorčí orgány, Orgány pro boj s praní špinavých peněz snaží zajistit, že aktivity těch nerezidentních eh, eh, zákazníků se, se, jsou omezeny. To už představuje krok správným směrem. Nicméně, my opravdu nemáme v působnosti boj s praním špinavých peněz. Můžeme eh, zasahovat pouze na základě informací, které nám dají příslušné vnitrostátní orgány. A to, ty nám nejsou vždy předány, ty takové informace, profesní eh, tajemství a tak dále. Prostě tyto záležitosti nejsou plně řešeny. Ale jsme samozřejmě bdělí, snažíme se přesvědčit naše kolegy že je důležité, aby se posunuli v těchto otázkách. Když jsou potřeba nějaké inspekce přímo na místě u těch bank, které jsou podezřelé, možná ne nutně z toho, že by prali eh, peníze sami, ale že nemají dostatečně dobré kontroly, aby předcházeli tom nějakému zneužití ze strany eh, subjektů peroucích špinavé peníze. Protože konec konců je povinností těch bank mít dostatečné interné kontroly, aby nebylo možné tu banku využít. Takže tady ještě zbývá odvést hodně práce, hodně práce, abychom um, měli v Evropě lepší situaci. Pokud jde o ty NPL, tyto půjčky, tak eh, chci zúraznit práci, která už byla odvedená. Začali jsme v roce 2014. Tehdy to bylo takřka bilion těchto půjček nesplácených do roku 2017 se nám podařilo dostat se na 670 miliard. Já chápu, že je to pořád příliš, ale z jednoho bilionu se dostat na 670 miliard to myslím, že je docela dobré. Teď je to asi 4,9% z původních 7%. Ale i tak je to koncentrováno v některých bankách a bankovních systémech. Tím se ta celá věc komplikuje. Jsme přesvědčeni, že v určitý moment to bude muset být řešeno obdobným způsobem, je těžké vysvětlit, že obdobně riziko je řešeno jinak, jenom na základě toho, kdy byla půjčka udělena. Ale musíme najít nějaký optimální způsob, kdy můžeme být ambiciozní versus realističtí. Ambiciozní můžeme být, když ten problém je malého nebo rozumného rozsahu, ale musíme být realističtí, když je ten problém většího rozsahu. A já jsem přesvědčena, že budeme schopni dát nějaké sdělení ohledně toho, kam to směřuje, jaké jsou varianty, a to spíše dříve než později, aby to bylo pro banky jasnější, máme přístup trošku pří, případ od případu možná, ale měla by tam být jakási ochrana e, síť, jakási ochrana vrstva. abychom tím doplnili ty mechanismy, které už byly přijaty. Pervanš Beres. Já vám děkuji. Děkuji za toto vyjasnění a chci se vrátit k Eh, té, v tom případu ABLV. O tom už jsme hovořili vícekrát, když nám američani odhalili ten rozsah té záležitosti centrální bankou, jste pracovali na té korekci, ale ta myšlenka, že by měla být nějaká agentura, která umožňuje vnitrostátním orgánům zodpovědným za boj s praní špinavých peněz, pracovat lépe v síti ve vzájemné spolupráci. To samozřejmě, tím se říká otázka, jaká je kvalita boje s praní špinavých peněz v různých členských státech. Ale podařilo se vám do určité míry pokračit samozřejmě, pokročit samozřejmě, že to překračuje váš mandát, ale v kontextu vašeho mandátu je eh, důležitý samozřejmě prvek jak vnímáte tu možnost tak pokroku, takové myšlenky spolupráce, například v rámci rady? A pak je tu otázka e, zprávy bankovních e, institucí. Ani smlouva, ani první úroveň legislativy nestanovují, jaká má být struktura zprávy bank a a priori veškerá legislativa, kromě nějakých toxických struktur, prostě samozřejmě spíše podporují tu rozmanitost. A víme na základě společné práce mezi BA a SSM, že jsou to určité základní hlavní směry z důvodu toho, že například v některých kooperativech může být problém a může z toho vznikat zvláštní situace, protože budeme mít tento systém zprávy pro ty velké instituce eh, kooperativního charakteru a Kromě toho jsou tu eh, banky, které jsou mimo rozsah působnosti SSM. Takže se tu trošku rozlišuje. Já vím, že to možná usnadňuje vaší práci, ale ne, než kdyby byl jednotný model, ale jde o toto evropské legislativě a jaký je cíl v tomto směru vašeho mandátu? já, já budu hovořit anglicky, aby mi lidé lépe rozuměli. Takže, takže pokud jde o legislativu o, pra, proti pra, španí, praní špinavých peněz, myslím, že je prostě fakt, že jste, zmínil jste Lotyšsko, to je malá země, má malý uh, orgán dohledu, čili tím pádem menší pravomoci, počet jejich zaměstnanců je také omezený a jsou samozřejmě globa jsou blízko hranice, i když globalizace znamená, že to riziko je všude. Takže já si myslím, že my bychom měli skutečně v, v Evropě si uvědomit, že taková organizace jako třeba právě SSM, kde je to zorganizováno tak, že e, je nějaká instituce ústřední, ať už to Brusel, Frankfurt nebo nějaká jiná země, cokoliv, a národní vnitrostátní orgány jsou kolem, ty spolupracují, snaží se sdílet perspektivu, mít určité e, inspekce, systém inspekcí, Myslím, že takový systém by asi byl úspěšnější. Ale to jde také ruku v ruce se silnou regulací. Směrnice versus nařízení. Směrnice, které jsou transponovány 19 různými způsoby, to není často optimální. Čili já vyjadřuju politování nad tím, že to bude nová směrnice, nikoliv nařízení které by umožnilo implementovat věci jednotným, jednoznačným způsobem z hlediska evropské perspektivy. Já myslím, že nakonec to tak stejně skončí, protože ten problém nezmizí, budou další krize. A jediné podle mě řešení, zřejmé řešení, bude nařízení. Pokud jde o e, zprávu bankovních struktur, tak nejde o jaksi chybějící rozmanitost, diverzitu, ta eh, právní, eh, ta, je, to, to je vlastně další směrnice, kde jsou minimální směrnice, eh, minimální harmonizaci, je tu 19 různých implementací, takže rozmanitost, to je skutečně to, o, o co tady jde, ale ne v tom pozitivním slova smyslu. To není ta pozitivní uh, rozmanitost, eh, kterou bychom očekávali například eh, pokud jde o složení správních rad a tak dále. A teď pokud jde o družstevní, kooperativní banky a tak dále. Mě překvapuje to, co říkáte. To, to, to, co, to co někdy sami banky říkají, protože nám se rozmanitost líbí. My chceme mít různé banky, chceme malé, střední, velké. A já jsem naprosto přesvědčena, že eh, ty pokyny k tomu, jak, jak to implementujeme v kontextu SSM, naprosto to je pozitivní, efektivní. Já jsem eh, hovořila s mnoha bankovními eh, asoci, asociacemi, i včetně veřejných bank, kooperativních bank, družstevních institucí. A tím, že prostě je potřeba říci, že to funguje. Že oni často si neuvědomili, neuvědomili všechny možnosti, které ten systém skýtá. Že jestli se to implementuje otevřeně nebo ne, to je často ten hlavní rozdíl. Zatím doposud nejsem, si nejsem vědoma žádného skutečného reálného problému, nějakého praktického problému. bychom žádali větší nezávislost, nebo pokud je o počet hodin, které jsou dostupné, a tak dále. Když máte nějaký příklad, tak já ho s vámi ráda proberu, abychom našli nějaké řešení. Určitě ho najdeme. Není prostě žádný případ, kde by to nešlo. Thank you. Um, Děkuji. Za EKR pan Calvi Šambon. Euh, bonjour, madame Nui, euh, toujours. No, zdravím. Opravdu vždy jsem nadšený, když vás vidím, ale i když vlastně spadám pod eh, Španělsko, tak budu já budu hovořit francouzsky, protože ono je to bezprostřednější. Navíc angličtina za chvíli už nebude ani komunitární jazyk. Takže, tři otázky. Já mluvím francouzsky. Protože jeden se říká Banco Popular. Ale já o tom hovořím jakožto poslanec, evropský poslanec. Asi před rokem. Nebo výročí té intervence o Banko, Banko Popular. A z toho se lze vyvodit určitá, určitá lekce, určitá poučení. Nemyslíte si, že finanční systém bez jakéhosi eh, toho eh, věřitele posled, eh, posledního, nejvyššího, není prostě života schopný? Ne, nemyslíte si náhodou, abychom nemuseli prostě někdy v noci prodat banku, abychom to mohli udělat prostě řádně. Nemyslíte si, že by byla potřeba určitá likvidita, aby bylo možné stabilizovat systém a stabilizovat banku a prodat ji pak už trošku jaksi ozdravenou? To, to by byla jedna otázka. Dále, Malta, Lotyšsko. No, Samozřejmě vaše organizace bude určitě odvádět skvělou práci a tak dále a tak dále, ale je to trošku nepříjemné. Je nepříjemné vědět, že nakonec e, prostě jsou to američani, kdo museli celou věc rozkrýt. E, jak můžeme mít e, prostě důvěryhodnou měnu, když nebude více Evropy? To, že se spoléháme na inspekce národních orgánů, no to je katastrofa. Protože kdy budeme brát trošku vážně to, že chceme-li mít euro, chceme-li mít prostě možnost ně, něčeho, v co bude skutečně mít možnost, budeme mít možnost mít skutečnou důvěru. A konečně jste vzali potaz tu analýzu eh, Deutsche Bank, eh, Paribas, Societe General. Zbývá mají, měl jste dvě minuty a už jste na třech. No dobře, dobře, to je fajn, ale co nám, jak můžeme mít jistotu, že ta aktiva třeba toho třetího sektoru jsou t- odpovídají těm valoracím. Budete po nich žádat, aby nějakým způsobem snížili ty příspěvky nebo kategorie, když ehm, tady jde vlastně hlavně, spolehme na ty, stres, na ty zátěžové testy? Já vám odpovím francouzsky, protože jste používal, použil můj jazyk. Takže, já, já jsem trochu překvapena, eh, protože pokud je o Banco Popular, ano, bylo to před rokem. A pokud jde tedy uh, eh, jaksi o toho zajišťujícího věřitele a možnost záchrany uh, bank, k tomu na to máme legislativní rámec. To bylo rozhodnuto, mimo jiné i tímto parlamentem, že se skonč, skoncuje s těmi bailouty, s těmi záchranami bank a že bude naopak bail-in, určité sdílení těch ztrát i ze strany investorů které, kteří měli eh, či, prospěch z těch dividend a rů, z různých jiných věcí z té banky. Takže ta debata je, já myslím, eh, o ničem, pokud se nezmění eh, právo, pokud se nezmění ten zákon. A myslím, že se to, že se bude řešit správným způsobem, protože v některých, v některých zemích to stálo Mailand daňového poplatníka a to nechceme, to není možná to, co si přejeme. Pokud jde o to, že na Maltě a v Lotyšsku američani jsou vlastně jakými si spouštěči problému. Jistě je to trošku eh, taková, taková, taková ostuda. Já bych vám ráda řekla veřejně, že podporuji evropský dohled nad eh, praním špinavých peněz, a pokud jde o ta aktiva úrovně 3, která se valorizují podle určitých modelů, a se týkají obecně eh, určitých tržních operací, tak samozřejmě to budeme velmi, velmi zblízka sledovat, vnímáme ty, eh, ta, ta, to ocenění těch aktiv po každé inspekci vidíme, že se dá něco opravit z hlediska těch, té valorizace. Vidíme tady také ehm, spolehlivost těch modelů, které vytváří tu, to, toto ohodnocení. To je otázka těch kontrol na místě, což je integrální a vý, nedílná součást našeho druhého pilíře rozhodování. Můžeme žádat více kapitálu nebo více likvidity, nebo lepší zprávu, nebo něco jiného. A pokud jde o ty největší banky, tak jsou některé ty banky, které jsou systémového významu na globální úrovni. A tam e, samozřejmě musíme přihlédnout ke komplexnosti toho, jak je to, jakým způsobem je to valorizováno, a pak je tam také určitý prvek, který znamená, že při vyřešení případného problému této banky je komplikovanější, je to eh, větší kapitálová zátěž. Takže ten rámec dohledový, myslím, že je celkem uh, ucelený a také konstatuji, že tu bylo to doporučení Vazileckého výboru, Já se omlouvám, že prozatím v evropských textech se to řeší jako nějaký doplněk toho, jakýsi reporting, ale já myslím, že je potřeba transpon, transponovat tato doporučení výboru ve jejich úplnosti, ve, ve všech těch aspektech, včetně vyhodnocování aktiv a vyžadování vlastních zdrojů. Já myslím, že parlamentu na tomhle hodně záleží, takže čekám na další vývoj. Thank you. Uh, Sven Giegold. Děkuji, Sven Giegold. Vítejte zpět mezi námi. Já bych se rád vrátil zpět k otázce finanční kriminality v rámci bankovní unie. Mohla byste říct si více pokud tedy můžete. Co jste dělala od eh, doby, kdy jste zde byla naposled? To bylo tedy za prvé a za druhé. Mě zajímá, co jste dělala kromě známého případu Pilatus Penky na Maltě. Víme, že eh, je tam jiná banka, Sata banka, která byla, mm, řekněme, eh, naštěná z toho, že tam dochází k podvodům, že podvádí eh, spotřebitelé. Malta je eh, malá země, má pouze 28 bank. Takže poté, kdy jsme tedy zaznamenovali ty velké problémy s bankou Pelates, teď, když je tam ta druhá banka, Satabanka, tak zvažujete překontrolování celého vlastně toho jejich bankovního systému z hlediska rizika eh, finanční kriminality? Eh, děkuji mnohokrát. Eh, boj proti praní špinavých peněz není součástí mých kompetencí. Já pracuji s kolegy v Ladvi na Maltě tak aby si byli plně vědomi své zodpovědnosti v této věci, hmm, co tam jde, co se týče třeba SSM. Je to malá země, pokud potřebují jakoukoliv pomoc, tak stačí, když si požádají a dostanou ji. Já ji ráda nabídnu. Ale víc udělat nemohu. Většina těchto bank jsou malé, jsou méně významné, není, nejsou pod naším přímým dohledem. A i když jsou pod naším dohledem, je poměrně těžké mít e, obezřetnostní akce. Jakékoliv konkrétní kroky mm, týkající se eh, boje proti špen, praní špinavých peněz vždycky musí vycházet z eh, nějakých konkrétních eh, podkladů, které mají vnitrostátní orgány. Hmm, samozřejmě tady všechny tyhle ty banky jsou poměrně dobře kapitalizované, mají likviditu, snaží se na sebe neupozorňovat. Eh, pokud byste udělali jakýsi screening těchto bank eh, stroji, tak by měli skvělý rating. Takže eh, co nám zbývá? Využívat ten nástroj, který k tomu máme, pilot, a podívat se na jejich podnikový model, jestli tam mají příliš mnoho nerezidentních klientů, jaká jsou tam rizika, eh, se kterými ta banka pracuje. Můžeme se ptát trošku eh, eh, navíce. Tohleto pilotů je jako kdyby takové nádstavba nad legislativu úrovně jedna. Taky potřebujeme řádné hodnocení. Pokud tedy vnitrostátní zákony to umožňují, existují země, kde lidé, kteří tedy nevystupují řádně, Mm, nemohou být vyšoupnuti, řekněme, z těch správních rad. Mm, pokud jsou odsouzeni jednou nebo i dvakrát, dokonce ani to nestačí. Kromě toho můžeme stáhnout dohody, což je tedy konečné potrestání, ale to je pouze na základě informací, které zase poskytnou ty vnitrostátní orgány, takže nemáme zase tak dobré nástroje. Někdy to funguje, někdy ne. Děkuji. Matt Cacti. Děkuji. Já chci navázat na některé odpovědi, které jste mi dala na mé písemné otázky, za které vám děkuji. Také bych byl rád, kdybyste znovu zvážila pozvání do irského parlamentu na náš finanční výbor, abyste se tam s námi pobavila o e, otázkách bank v Irsku a o tom, jak možná špatně eh, představují ECB. Eh, e eh, potom taky jde o otázku MPLs a split tedy těch hypoték a ECB nevyjádřila žádnou preferenci ohledně toho, jak si banky snižují eh, míru MPL. A říkala jste, že tedy jde je na bankách, aby zajistili, že ty hypotéky jsou poskytovány takovým způsobem, aby bylo možné ten, eh, ty půjčky reklasifikovat jako, bys, jako splácené. A ti, co nenaplňují tyhle ty standardy podle toho, jak mají navržené svoje produkty, tak eh, tady jde taky o prodej cených papírů, eh, sekuritizaci, mm, refinancování, split mortgages. Mě by tedy zajímalo, jaká je proveditelnost takovéto možnosti pro eh, lidi, kteří tedy si vzali hypotéky. Předpokládáte, že ECB převezme dodatečnou roli v ochraně spotřebitelů eh, díky probíhajícímu přeskumu legislativy, například co se týče přeskumu Evropského dohledového orgánu. Ano, já vím, že jste mě pozvali do Irska mm, na váš výbor, ale bylo to opravdu na rychlo. nebylo pro mě možné eh, akceptovat ty, eh, ty data. Já myslím, že jeden z těch dnů jsem byla v Řecku, jestli se nemýlím. Nejsem si jistá, ale každopádně byla jsem, myslím, že první to datum, které jste nabízeli, jsem byla v Řecku A druhé datum už jsem taky byla zaneprázdněná, ale těší mě, že tedy irský člen um, dozorčí rady byl vyslechnut eh, komisí, ne, respektive tím vaším výborem a tam perfektně vysvětlil tu situaci a eh, také otázku dohledu a my dva souhlasíme plně na tom, eh, nebo shodneme se na tom, eh, jaký postup je potřeba. Eh, to se týká, to vlastně následuje doporučení EBA. E Ještě připomínám, že tady nemám žádnou právní kompetenci pro ochranu spotřebitelů. Máme orgán, který eh, patří k Irské centrální bance, respektive to je Irská centrální banka, která taky spoléhá, která vlastně zodpovídá za ochranu spotřebitelů a eh, u těchto nesplácených úvěrů. Tam jsou různé způsoby, jak ehm, s nimi nakládat a eh, měli bychom určitě se tím tedy takto zabývat. Máme zde různé přístupy, zda jsou to velké společnosti, malé střední podniky a tak dále. Já osobně si myslím, že ty hypotéky split mortgage, které vznikly v Irsku, jimiž se tedy teď zabývají i jiné banky v jiných zemích, to je poměrně přijatelné. Je tam tedy jedna část, která je kdyby šitá na míru. Tam e, může jít od 20 až 60 dokonce i 90 těch e, půjček ale vlastně musí tam být první část, tedy, která je udržitelná, která umožní splacení e, s zákazníkem. A potom samozřejmě je k tomu ještě přidána ta druhá část. Ale samozřejmě tam jde o to, pokud tedy tohleto rozdělení existuje. ta druhá část té půjčky té hypotéky potom je odepsána bankou až do chvíle, kdy ta první část je plně splacena. A to už je potom jiná e, věc pro tu druhou část. A já si myslím, že z toho se můžeme poučit, že banky si musí dávat pozor. Aby vlastně existovala možnost splatit ty půlky. Protože, půjčky, protože pokud je nesplatí, tak ve finále budou chudší, než předtím, než si ty půjčky vzali. To byla vlastně i ta krize subprimeů v USA. Markovali Děkuji. Podle nedávné studie zadané tímto výborem tady vlastně se baví o různých sumách, jsou to eh, tedy eh, několik, eh, několika násobné miliardy, kde vlastně se koncentrují v německých a francouzských bankách, ale tento rok budeme mít sátěžové testy, které poprvé vyhodnotí tato aktiva. Jsou to likvidní aktiva, to může vést e, k systémové krizi. Zase, e, zde máme velké banky, které hodnotí e, ceny Eh, výsledky vyhodnocení těchto nástrojů podle toho, jak nakládáme s těmi svědky těchto eh, modelů. Takže na to se ptám. Děkuji. Míra 3, ty ty aktiva úrovně 2 a úrovně 3 musí být pokryta. A nyní po snížení rizikového kapitálu bank jsou produkty, které velké společnosti potřebují, velké korporace potřebují pro to aby vyvážely pro tedy nejrůznější vývoj Máme tady ty toxická aktiva, chceme, aby třeba banky s tím přestaly. Ale já si myslím, že tyto produkty mm, jsou propojené s financováním ekonomiky. Někdy jsme překvapeni, že jsou i středně velké banky eh, a my nad nimi máme taky dohled. Potom máme samozřejmě ty výsledky těch zátěžových testů. My ale nejsme e, ti, kteří rozhodují scénářem těch zátěžových testů. O tom rozhoduje e, výbor ESRB, to je vlastně výbor pro e, tyhle zátěžové testy. O tom hlasuje EBA, my tam nehlasujeme. Je to tedy velmi dobré pro ten stres test. My tady nemáme ale žádný tedy střed zájmu díky tomu. Co se týče hodnocení nebo těch aktiv, kapacity, eh, eh, posoudit kvalitu těch modetů, ano, na to máme lidi, není jich mnoho, ale máme dost lidí s tímto typem kapacity a Společně jsme tedy mnohem silnější jako SSM, protože můžeme vlastně tyto kapacity dát dohromady pak máme samozřejmě přeshraniční inspekce na místě. No, takže ty aktiva e, úrovně 2 a 3 e, jsou pod dohledem inspektorů z nových jiných zemí, tak abychom zabránili předpojatosti. Na závěr řeknu, že pokud chcete, abychom byli aktivnější, aby jsme měli lepší regulace pro obchodní aktivity bank, tak máme balíček, který je na stole a je potřeba jej implementovat. A je potřeba, aby bylo zajištěno, že bude dobře používán v našem dohledu. Thank you. Barbara Kappel. Děkuji, Barbara Kappel. Děkuji. Paní Nui, děkuji za vaši přítomnost. Já bych se ráda dotkla tématu, o němž jste se zmínila na samém začátku, totiž ty zátěžové zkoušky z května letošního roku, zejména situaci řeckých bank, které jsou pro nás relevantní tam už jsou výsledky zveřejněny před, nebo byly zveřejněny před tím summitem z 14. června ostatní, na ostatně ještě čekáme. Nebylo to až tak potěšující, bohužel tam je nepříznivý, nepříznivá situace na trhu, absolutní ztráty 15,5 miliard euro, nejhorší z těch bank tam je 14,89% a rovněž snížení kapitálových rezerv na o 1,8 Celkově eh, se ukázalo, že řecký systém je odolný, nepotřebuje rekapitalizaci, není ohrožen půjčkami nesplacenými a eh, jinak bankovní portfolio eh, je ve srovnání s Itálií čtyřnásobně nižší, kde obnáší 11% Řecko 4. Mě by zajímal konkrétně váš názor na řeckou bankovní situaci. Pak ještě jde o privatizaci banky Pireos v Bulharsku a z toho, co čteme v médiích, jde ještě o e, ceřinou banku Postbank. Postbank Bulharsko, Eurobanka a Pireus to eh, v případě fúze by znamenalo eh, největší bolharskou banku s velkým odstupem a mě by zajímalo, zda takováto fúze dvou ceřiných bank by neohrozila systém stabilitu v Bulharsku, zejména z pohledu rekapitalizace a roku 2015. Tam by muselo dojít k omezení činnosti řeckých bank. Děkuji za vaši otázku a chápu možná vaši zlobu. 9% snížení CT1 v tom nejhorším scénáři u banky Pireus a obecně u řeckých bank, že není až tak uspokojivé. Já ale bych to vyhodnotila následně. Řecké banky si vedly poměrně dobře v těch zátěžových zkouškách. Mají eh, poměrně eh, velké ty poměry CET a jelikož jsou poměrně významně exponovány na nesplacené úvěry, tak ta dekapitalizace tam přece jen vzniká, ale ne tou měrou, že by nás ty zátěžové zkoušky měly vést k úvahám o rekapitalizaci. Tedy z mého pohledu ty zátěžové zkoušky v podstatě potvrdily spíš úspěch než obavy. Na druhé straně samozřejmě vše bedlivě sledujeme. SMPS, všechna opatření, která tam musí i nadále platit a je pravda, že řecké banky nejsou v té situaci, v jaké bychom si ji přeli, přáli mít. Ale je to neustálá práce a neustálý pokrok. Řecká vláda se rovněž snaží, dohledové orgány se snaží a pro proto se domnívám, že výsledky těch zátěžových zkoušek konkrétně v Řecku jsou spíš ehm, důvodem k tomu, že by ho mohli doufat, že se situace v Řecku obecně zlepší. A zejména v oblasti půjček typu NPL, kde ta situace se stále postupně zlepšuje. Pak ta fůze vy se o ní zmiňujete, já nemohu komentovat situaci konkrétních bank. Zátěžové zkoušky to už bylo zveřejněno, k tomu se vyjádřit mohu. Děkuji, Fulio Martučel. Děkuji. Já bych kromě těch půjček typu NPL se rád zeptal, jaké máme jiné rizikové záležitosti. Zda například dokončení bankovní unie vyřeší i ty doprovodné negativní jevy. A pak druhá otázka. V Itálii víceméně všechny banky, včetně těch nejmenších, využívají takzvaný systém EFRS, tedy to je ten mezinárodní účetní systém a já si říkám, je to tak i jinde v Evropě, měli bychom mít sjednocený účetní systém, aby ty bankovní um, účty byly porovnatelné a další věc. Dnes v Německu se vyhlídky snížily na 1,8 a i do budoucna se neustále snižují výhledy a jedná se i o ekonomiku, která kdysi byla velice slibná, nyní už jako tak slibná vyhodnocována není. Bude to mít dopady na situaci německých bank? To by je ta otázka. A pak další, poslední otázka. Můžete nás zajistit, že nebudete až do konce svého období pracovat pro žádnou francouzskou banku? Ano, pro francouzské banky to vám mohu potvrdit, pracovat nebudu. Tam naše pravidla jsou na slunce jasná, to je norma, a navíc ještě vám mohu napovědět, že jsem i ve věku, v němž už druhou kariéru nehledám. Možná spíše nastal čas, abych si užívala svého babičkovství. Na druhé straně ale samozřejmě jsem velice aktivní a nemohu vyloučit, že se bude zabývat kromě vnoučat ještě i jinými záležitostmi ale rozhodně nikoli v prací pro francouzské banky. Jak to vypadá u jiných bank z pohledu SSM? Z pohledu rizik velkých či malých. Ziskovost a rizikovost. Celá řada bank ne, si nevydělává na svůj kapitál, tak aby si ten kapitál mohla sama jakoby, uživit. Proto středně době a dlouhodobě, a to už jsme, máme deset let po bankovní krizi, tak to už bychom měli mít poměrně zdravou situaci v té ekonomice. Ale není tomu tak. Bankovní unie určitě bychom je měli dokončit a začít už tu další etapu, že bude EDIS všude zaváděn. Já často cituji právě případ Banko Popular, a nevyřešenou situaci Santanderu, který byl pod dozorem SSM, pak SRM, to vyřešil, pokud by se nenašlo řešení, tak by to pak eh, museli zaplatit portugalští střadatelé. Ta situace by tedy takto vypadat do budoucna neměla. Celá řada snižování rizik je otázkou funkčnosti SSM. Samozřejmě, že nikdy nezačínáme od nuly. Nikdy nemáme situaci, že by neexistovalo žádné riziko v žádné z těchto 19 členských zemí. Prostě se musíme smířit s tím, že riziko existuje, ale pokud je někde to riziko signifikantní, tak rozhodně tam stojí za to nastavit EDIS, nastavit mm, to pojištění i spolupojištění a tak dále. Určité země, určité banky v určitých zemích ještě využívají SRS 9, jiné eh, využívají národní GAPS. Chceme to nějak změnit? Ne, ono je to totiž v rukou legislátorů a z mého pohledu správně. My tedy eh, jsme vykonavateli dozoru nad bankami, které používají nejrůznější účetní systémy. Snažíme se postupovat konsistentně, aby tam byly rovné podmínky. A na poslední otázku jsem už odpověděl. Jonas Fernandez. Pan Fernandez, děkuji. Já mám tři otázky a všechny se týkají právě toho EDISu, čili pojištění vkladů či zajištění vkladů. První záležitost, jak víte, komise se snaží zavést celou řadu modalit v tom budoucím systému EDIS, jak je koncipován a už několik měsíců se, jak zde v parlamentu, tak i na radě zabýváme v rámci bankovního balíčku o němž budeme hlasovat, jak tím systémem EDIS, tak i těmi ohroženými úvěry. Eh, bylo by tam ta podmíněnost vhodná? Jak se na to díváte vy? A druhá otázka. Pokud eh, tedy už bude systém bezpečných eh, evropských úvěrů a zajištěných evropských úvěrů, a vy zároveň dozorujete ty banky budete ten dozor prohlubovat s tím, jak se bude zvyšovat eh, úroveň vkladů, nebo různé typy vkladů budou potřebovat eh, dozor, do jaké míry si myslíte, že se to dá takto zvládnout, zejména z pohledu toho zajištění vkladu. A třetí otázka. V rámci stávajícího dozoru pokud nějaká banka neplní některý ten požadavek, tak vy máte pravomoc vyjmout tu banku z toho fondu pro jednotné řešení problému bank, protože ta banka není způsobila, neplní určité parametry, ale máte možnost uvalit povinnost na tuto banku, aby přece jen post factum se snažila tyto podmínky splnit, aby mohla být pak řádně její činnost ukončena, zejména co se týče zajištění vkladů, když nám jde o ty středatele. Tedy pořadě. Nejdříve podmíněnost u Edisu. Tam musí být ex ante precizně nadefinovány, objektivně prověřitelné, realisticky dosažitelné a propojené s různými dalšími záležitostmi jako spolupojištění, zajištění a tak dále. A to by mělo vést k tomu, že EDIS bude vždy uplatnitelný a že zároveň se to vše neprotáhne. Nedávno byly rovněž předloženy kvalitativní podmínky a jaký si představujeme pokrok v oblasti EDIS, totiž zabývat se mikroobezřetnostními záležitostmi, které by si měly vzít na staročenské státy. Dozor nad těmi největšími eh, bankami typu investičních firm které se budou z Londýna stěhovat eh, jinam k nám. Pak národní rámec pro insolvence a pak eh, pravomoci dohledu, například zjišťování podmínek fit and proper a za páté zajistit, že stávající režim funguje řádně a přeshraniční uh, Například výjimky v oblasti likvidity nefungují, jak by měly, protože banky v současné době se, si o to vůbec nežádají, protože jsou pak automaticky blokovány eh, těmi mm, wavery pro velkou expozici a navíc přeshraniční záležitosti už v podstatě byly smeteny se, sto, se stolu, protože byly staženy v průběhu diskusí o CR5. My tedy se domníváme, že pokroku lze dosáhnout v těchto pěti oblastech. Některé jsou více kvalitativní a v podstatě už nebudou stát o nic víc ve smyslu investic a doufejme, že to bude znamenat pokrok i v oblasti sdílení rizik. Další otázky. Zda by Edis měl mít pravidla ohledně dohledu. No já si myslím, že nemá cenu mít více takových dozorčích orgánů, které by se vzájemně ještě překrývaly z pohledu pravomocí. Máme přece EBA. EBA má obrovskou úlohu, kterou musí sehrát na úrovni eh, regulatorního rámce eh, level 3 tedy třetí úrovně. Tam máme první, druhou úroveň, ta už je provedena. U těch dohledových záležitostí je to v podstatě obdobné. Snažíme se šířit ty evropské modely, které uspějí, které jsou nejlepší a zároveň ty modely eh, pojištění a zajištění vkladů, které uh, jsou neúspěšnější a aniž bychom se tam eh, překrývali, případně aby docházelo k duplicitě. Zda některé banky by mohly být vylučovány. Zatím se s tím nepočítá, ale je to záždost pro legislatory. Eh, jde o to, aby se národní systémy pojištění vkladu spojitně sloučily. Jak eh, ty významnější instituce, tak i ty méně významné. Ty významnější musí mít vyhodnocení, které je komplexní, ty dobře známe, ale pak ještě musí parlament rozhodnout, zda cítí potřebu komplexního vyhodnocování těch méně signifikantních institucí. My nejsme uh, Eh, nějak subjektivní, nemáme, my se přizpůsobíme, nemáme žádný výslovně názor tím či oním směrem, ale spíše nejde o to, či ta či ona banka bude či nebude pod dohledem. Spíše jde o to rozhodnout, zda by mělo dojít k rekapitalizaci a pak už bude spuštěn nový systém, jakmile vše je pro EDIS připraveno, tak to pak začne fungovat. Děkuji, trochu máme spoždění, protože budeme muset hlasovat, takže teď už jenom velice disciplinovaně další otázky. Dvě a tři, Ansander. Merci, monsieur. Děkuji vám. Já bych eh, rovněž chtěla eh, vyzdvihnout eh, své potěšení z dnešní diskuze. Má první otázka se týká kyberhrozeb stále více banky a finanční instituce jsou objektem určitých kyberútoků, banky různé instituce, tudíž eh, mají různé systémy ochrany. A zajímalo by mě, jak SSM interaguje s bankami při zprávě těchto rizik. Zajímalo by mě, jestli máte určité konkrétní doporučení eh, pro banky v této věci, jestli si myslíte, že fintechové banky eh, jsou více zranitelné. Za druhé, eh, krize státního dluhu v Evropě. Která aktiva považujete za bezriziková? Dnes evropské banky mají poměrně značné množství státního dluhu, což může znamenat eh, určité riziko, určitý problém z hlediska stability. Evropská komise vydala legislativní návrh týkající se eh, některých eh, eh, dluhopisů a eh, já bych chtěla slyšet vaše stanovisko k této věci. Pour vos, vos questions, si vous me permettez, je vais répondre en anglais. Takže, já bych odpověděl anglicky, ale že byste mě požádali, abych neodpovídal anglicky. My... Eh, so, uh, regarding uh, cyber risk. Takže kyber rizika a kyber hrozby. Skutečně to je nesmírně důležité pro veškeré hospodářské subjekty, ještě více pro banky které používají IT, které musí být k dispozici, obzvlášť to platí vzhledem k nárůstu počtu kyberútoků. Jinak eh, dozor nad technologiemi z hlediska kyberrizik je součástí zvládání operačního rizika. Spolu s dalšími riziky používáme několik eh, nástrojů. Spoleháme se na pokyny EBA k rizikům v oblasti eh, IT rizik. To myslím, že je velmi dobrý pokyn, který poukazuje na roli EBA těch regulačních záležitostí. Zatím to implementujeme pro a outsourcing v oblasti cloudových eh, eh, služeb a dále inspekce hm, takzvaně offsite, tím společným dohledovým týmem, ale také na místě jsou mise. Jejich cílem je se zaměřit na zprávu, outsourcing, bezpečnost, kontinuitu a mimo jiné mezi těmi dohledovými prioritami provádíme také horizontální technické eh, přehledy u některých témat v roce 2015 změny kyberbezpečnost 16, IT outsourcing, cloudových, cloudových služeb, obecně informační risk v oblasti bezpečnosti a používáme kromě toho také dodatečné informační zdroje. Například v loňském roce jsme vytvořili povinné e, oznamování incidentů v oblasti kyberbezpečnosti a nyní e, jsou pilotní zkoušky některých eh, nástrojů, ale víme, že stále ještě musíme být velice bdělí. To je jednoznačně, jednoznačně to není konec eh, opatření, které musí přijaty, jak jsem zmínila, již na úvod nikdy si nemůžeme být jistí, tím, že bychom, eh, že bychom, že děla, bychom dělali dostatek, musíme dělat víc. Pak eh, takzvané SB, to jsou ty bezpečné dluhopisy. Vítáme eh, zprávu od ESRB z té skupiny na vysoké úrovni týkající se průchodnosti u těchto dluhopisů a komise nyní vydala legislativní návrh týkající se regulace těchto dluhopisů a cených papírů. Myslím, že to je dobrý směr a podporujeme tuto iniciativu. Já vám děkuji a slovo má pan Frunculíka. Děkuji vám. Musím vám říci, že s vámi souhlasím. Potřebujeme čistě evropský přístup praní špinavých peněz ta revize legislativy proti praní špinavých peněz, která momentálně existuje, tak hrozí, že nezajistí harmonizovanou spolupráci vzhledem k tomu, že ten boj se týká jak prudenčních a dalších otázek a e, musíme posílit spolupráci a výměnu informací. Paní předsedkyně, pátá směrnice Eh, proti praní špinavých peněz 19. dubna eh, má určitá omezení legální z hlediska důvěrnosti, která brání výměně informací mezi orgány proti praní špinavých peněz a prudenčními orgány. Mimo jiné, eh, ty orgány národních států a centrální banky musí uzavřít dohodu o praktických modalitách. Jaká je stávající situace? týkající se eh, této otázky. A vzhledem k tomu, že výměna důvěrných informací, tak jak s tím počítá ta směrnice proti praní peněz, tak to neznamená, že budou sdílet všechny informace s bankovním dozorem. Myslíte si, že se dá situace ještě významným způsobem zlepšit, aby se zlepšil koordinační rámec? Děkuji. Merci euh, pour votre question. Si vous me permettez... Děkuji. Takže já odpovím anglicky, mohu? Nebo, nebo se radí francouz, francouzsky? No tak jo, tak já odpovím francouzsky, no dobře, žádný problém. Mě jde jenom o to, abych oslovoval maximum lidí. Takže domnívám, jestli se domnívám, že pátá směrnice praní špinavých peněz, která hm, z hlediska tedy sdílení těch eh, eh, důvěrných informací, jestli to je správným směrem, myslím, že ano. Ale je to směrnice. Není to nařízení. A bude transponována v těch 19 zemích, pravděpodobně jinak, různým způsobem nebo velmi různým způsobem. Navíc to trvá čas vy, vy, vyžádá si to čas. Hmm. Ať už je to bude, bude 18 měsíců, rok nebo víc. Takže bohužel budeme muset žít ještě nějakou dobu s těmi starými pravidly, kdy některé země mohou samozřejmě s námi sdílet informace, jiné to nebudou dělat. A to zlepšení může vzejít samozřejmě z národní regulace. Další možností, aby komise, která věřuje, že ta, ta transpozice odpovídá té původní směrnici, že budou skutečně bdělí, aby ty, aby ty transpozice, aby se těm nic nestratilo tím transponováním, ale je pravda, že je tu poněkud nerovnost mezi státy z hlediska zkušeností a expertízy. Příklad. Lotyšska. To je malinká země, která má dohledový orgán, který má málo jen eh, málo zaměstnanců. No, dělají, co mohou, ale nutně nemusí být připraveni, vybaveni na to, aby byli schopni čelit rozsahu problému, čili praní špinavých peněz, protože jsou globální toky. A k tomu, aby se to detekovalo včas, je potřeba hodně zkušeností. Silnější bychom samozřejmě byli na evropské úrovni, na úrovni nějakého kolaborativního orgánu. A já, já jsem přesvědčena, že jednou k tomu dospějeme. Pan Kircos. Děkuji vám, pane předsedo. Dva otázky, dvě otázky řecky. Díky si se situace v řeckém bankovnictví. Děkuji vám. Podle informací, jež máme, řec, se řeckým bankám daří lépe. Souhlasím s vyhodnocením paní Nui. Také prošli tím takzvaným zátěžovým testem ale je tu jedna záležitost, která vyvolává určité obavy mezi analytiky a to je skutečnost, že, eh, že mnoho z toho kapitálu vlastního že tedy to, že oni teď nemusí platit daně několik, eh, že tam odložená daň na několik příštích let a oni to používají k tomu, aby eh, vlastně zvyšovali, aby jak unikly části těch, těm požadavkům. Jste tím znepokojeni? Je, já myslím, že je to, je to dobré z hlediska bankovní stability. Není, nezíska, ne, nekupujeme si tím jenom trochu času, ale vlastně později pak budeme mít problém. Druhá záležitost se týká dražeb majetku, které probíhá, v Řecku dost ve velkém, což je těžké, ale nutné, to jsme si všichni vědomi ale pokud jde o reality, které jsou prodávány bankami, tak 80 až 90 je skoupeno vlastně týmyž bankami, protože prostě nikdo jiný to nekoupí. To ne, ne, neznepokojuje vás, takže to jsou technické eh, otázky, které jsou však důležité. Děkuji za tyto otázky. No, ta první není tak technická. Jde o kvalitu kapitálu kapacity kapitálu absorbovat ztráty. Pokud se mě ptáte, jestli, se mi, jestli ty odložené, eh, odložené zdanění, jestli se mi to líbí, no nelíbí. Ale teď, teď se to v podstatě ukončuje. Stávající legislativa, až bude úplně mimo, eh, až tedy, eh, jak si už skončí, tak pak už bude přistupovat k, k různým aktivům různým způsobem. Ale řecké banky nejsou jediné, které by toto používaly takže nejste v tomto ohledu příliš osamoceni oproti některým jiným bankám. A pokud jde o dražby majetku, ty jsou skutečně důležité, obzvlášť u těch velice hodnotných majetků, protože je to součást těch jakýchsi strategických eh, eh, záležitostí. To jsou někteří, kdo, kdo by mohli splácet půjčky, ale nesplácejí je jenom proto, že prostě se jim nechce, protože když je nesplácejí jiní, tak proč by je měli platit oni. No a když hrozí, že se jejich majetek ocitne na seznamu akcí, no tak pak jsou bdělejší a pak již s bankami mluví a snaží se znovu se to nějak restrukturalizovat a e, začít platit. Je to problém, že banky sami kupují ta aktiva a nikdo jiný? je, Jistě. E, a také je tu tak, takzvaná, tak, takzvané foreclosures, kdy samozřejmě pak to není o nic moc lepší, než když je to půjčka, která je nesplácena. Záleží na tom, jaká aktiva to jsou. Některá takto zabavená aktiva mají určitou tržní hodnotu, kde má smysl nějakou dobu je držet mimo trh, aby se tam nevrhlo všechno najednou. Neliž je to prostě nějaká půda někde na venkově, kde už byla krize, tak to bude trvat nějakou dobu, než e, se tam bude začne něco stavět, takže ta hodnota pak je dost, dost malá. Děkuji, děkuji za nesmírně plodné slyšení. Další se bude konat 20. listopadu 2018. A nyní si uděláme pětiminutovou pauzu před hlasováním. Let's, let's start our session. I have very quickly to have the summary of a coordinator's recommendation and decision. Vážení kolegové, takže nejprve zhrnutí zasedání eh, koordinátorů, eh, posílení fiskální zodpovědnosti, eh, členské státy EPP, crowdfunding, IKR, Marketing Financial Instruments, EKR,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 Hovořili jsme také hodně o ekonomické zprávě a řízení, bude další slyšení v červenci, potom strukturovaný dialog s Katajnenem, vyjasnění, že potřebujeme hlasovat o novém eh, správním řediteli EFSI. Eh, tohle prosím se omlouvají tlumočníci, ale pan předseda to čte, to se prostě nedá vůbec stihnout žádné eh, problémy s peticemi, SRSP a bankovní unie eh, probíhá práce. Takže takhle jsem zhrnul eh, práci koordinátorů a teď si otestujeme hlasovací systém, takže testuji. Vidím, že řada lidí ještě nezasunula svoji hlasovací kartičku, takže to udělejte, prosím. Hlasujte prosím všichni. Everybody put the voting card? Okay, we can... Hlasovali jste všichni, takže uzavírám test. A nyní začínáme hned první zprávou Gunara Hekmarka.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 Končím hlasování. A je to nerozhodně, takže zamítnuto. 171 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 172 a 173, ty se hlasí blokuje, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 175 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 176 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Chcete si to překontrolovat? Tak ne, 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 178 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 179 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Takže 180 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 181 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se. Přijato 182 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 15 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 16 pro,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 Nyní hlasujeme o rozhodnutí, abychom otevřeli interinstitucionální vyjednávání. Opět jmenovité hlasování zahajuji. Ještě jeden kolik nehlas, kolega nehlasoval. Končím hlasování. 39 pro, 8 proti. 10 se zdrželo, takže zahájíme vyjednávání. To je skvělé. Nyní přecházíme ke druhé zprávě Gunara Hokmarka. Pozměňovací návrh 69 pro, proti zdrželi se. Přijato 71 70 odpadá, takže 71 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis A pro, proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 78 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 72 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 82 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 83 pro, proti zdrželi se. To si překontrolujeme, zahají hlasování.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 89 pro, proti, zamítnuto, 90 pro, proti, 91 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 92. 93 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro,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 3, 4 a 5 jsou identické, takže pro proti zdrželi se. Přijato. odpadá, takže 130 pro. Všechny ostatní byly stejné vlastně až do 128, takže 130 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto. 131 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis B pro, proti zdrželi se. Přijato.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 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 171 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 172 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 173 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 174 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto kompromis C s ústním pozměňovacím návrhem. To je ústní pozměňovací návrh, takže pro, proti zdrželi se přijato. 176 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 177 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 178 pro, proti. Mohli bychom hlasovat v bloku. Až 181 tedy. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 182 pro, proti, to si překontrolujeme, zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 183 pro, proti, překontrolujeme to zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 184 je identický, takže 185. Takže hlasujeme 185 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi se přijato. To 87 pro, proti. To si překontrolujeme, zahají hlasování. Končím hlasování, přijato. 188 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. To si překontrolujeme, já myslím, že to bylo poměrně jasné. 188 elektronicky tedy. Končím hlasování. Snažme se dělat kontroly jenom, když je to nutné, ať ušetříme čas. 189 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 190 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, kompromis D, pro, proti, zdrželi se. Přijato. Alternativní kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis E. A překontrolujeme si alternativní kompromis E, prosím, elektronicky. Končím hlasování. 38 proti, 18 pro, zamítnuto. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis e. Kompromis E si tedy překontrolujeme také. Kolegové, apeluji na vás. Končím hlasování. Přijato. Kompromis F. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis G. Tady musíte přeskočit hodně stránek. Je to kolem stránky 31. Kompromis G. Kdo je pro, takže ještě jednou kompromis G pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 413. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis I. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 485 na straně 44, aspoň u mě tomu tak je. 485 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti. Já si myslím, že to je zamítnuto, ale můžeme si to překontrolovat, jestli chcete. Překontrolovat, dobrá. Zahají hlasování ke 20. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis K pro, proti, zdrželi se přijato. 505 pro, proti, zdrželi se přijato. 508 pro, proti. Překontrolujeme si ji, prosím. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. Kompromis L. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 547. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 548 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 549 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 550 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 551 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 564 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 565 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 566 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 567 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 560 8 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 569 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 570 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 571 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 572 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 573 pro, proti já myslím, že to bylo zamítnuto, ale nezvedáte ruce, takže si to překontrolujeme, zahají hlasování 573. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat celý blok 574 až 577 pro, proti. To si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 578 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis M pro, proti zdrželi se přijato. Nyní číslo 30 pro, proti zdrželi se. Přijato 31 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 32 pro, proti. Vy jste pro. Dobrá, zdrželi se přijato 34 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 35 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Jednička. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 2. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 37. 6. 36 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 39 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 40 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 4 pro, proti, zdrželi se, přijato 44 a 5 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato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 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu komise tak, jak byl pozměněn. Jmenovité hlasování zahajuji. Ještě pozměňovací návrh 68 si chcete překontrolovat. Při EPP bylo pro. Dobrá. Takže ještě jednou 68. To si překontrolujeme. Končím hlasování. Přijato. Nyní tedy hlasujeme o návrhu komise v pozměněné podobě. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím. 38 pro, 14 proti, 5 se zdrželo. A nyní budeme hlasovat o rozhodnutí zahájit trialogy. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím. 37 pro, 14 proti, 6 se zdrželo. Gratuluji. Myslím, že to zaslouží potlesk. Pan zpravodaj, stínovi zpravodajové, všichni poradci, sekretariát, odvedli se skvělou práci. Děkuji. Now we move, uh, now we move to uh, Zimon reports. Uh, and... A přecházíme ke zprávě Simon a začínáme složkou CRD. Můžeme tedy začít. Kompromis K pro proti, zdrželi se, schválen. Kompromis K A pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 103 jmenovitě zahají hlasování. Stále ještě nám schází nějaké hlasy, je to jmenovité hlasování. Musí být nejméně 13 členů výboru, kteří o to mohou požádat. Končím hlasování. Pozměňovací návrh byl schválen. Pozměňovací návrh 104 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis L pro, proti, zdrželi se, schválen. Kom Pozměňovací návrh 165 a 166, což je zase pro, proti, zdrželi se schválen. 14 pro, proti, zdrželi se schválen. 168 pro, proti, zdrželi se schválen. 169 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 170 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 171 Jmenovitě zahajuji hlasování. A končím hlasování. Schválen o jeden hlas 29 k 28, 172 pro. Aha, tady to máme jmenovité, říká předseda. 172, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Vote is closed. A končím hlasování. Návrh byl přijat. 30 pro, 28 proti, nikdo se nezdržel. 173 pro, proti. 173 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 174 pro, proti. Pravděpodobně tady byla většina, ale byla těsná. Ověřujeme. 174. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis R. Pro, proti, zdrželi se schválen. A přecházíme k 188 pro. A to je blok 188, 189 pro, proti. Asi byl zamítnut tento blok, ale ověřujeme. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnut. 31 jedním hlasem. 190 pro, proti, zdrželi se. Ověřujeme 190. Hlasujte. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 31 hlasy k 27. Kompromis M. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis ME. Pro, proti, zdrželi se schválen. 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis N pro, proti, zdrželi se, schválen. 208 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. 31 hlasy pro, 27 proti. 18. Jmenovitě. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Byl zamítnut tento návrh. 211 pro, proti, zdrželi se. Ověřujeme 211. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Návrh byl rovněž zamítnut. 210 pro, proti, asi stejná většina, ale pro jistotu ověříme. Zahajuji hlasování. 210. Končím hlasování. Byl zamítnut 29 hlasy k 27 a jeden kolega se zdržel. 212 pro, proti. 212 ověřujeme. Končím hlasování. Byl zamítnut 31 k 27. Kompromis O pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis e. a pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis F pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis f a pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis X pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis G. Pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis H, ale ještě 275 jmenovitě mezi tím, myslím, říká předseda. A ne, ne, ne. Ne, ten návrh padá tím, jak jsme hlasovali. Takže přecházíme k H pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis I pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 327 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 328 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 329 pro, proti, zdrželi se zamítnut. P. Pro, proti, zdrželi se schválen. J. Pro, proti, zdrželi se schválen. Ústní pozměňovací návrh pro, proti, EPP je proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 337 pro, proti, zdrželi se schválen. Tady to mm, Ačko vypadá, takže B. Pro, proti, zdrželi se schválen. 338 pro, proti. 338 ověřujeme. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis BA pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis B B pro, proti, BB ověřujeme. Hlasujte, prosím. Končím hlasování a kompromis byl zamítnut. We have to go through, exactly. Amendment 30. Takže tím budeme muset projít 34. Hlasujte pro, proti. Předseda se omlouvám. Prosím, zvedejte ruce. 34 pro. Je to výjimečná situace. Stále ještě musíte hlasovat, kolegové. Nehlasujete. Hlasujte o 34. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 36 nehlasujeme, 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 39 pro, proti, zdrželi se, Zamítnout 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis ZC. Pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis C. Pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis CB. Pro, proti, CB. Ověřujeme. Hlasujte, prosím. A končím hlasování. Je to tedy remíza. Čímž pádem hlasujeme jednotlivě 37 pro, proti. Ověřujeme 37. Zvedejte prosím ruce. Hlasujte elektronicky o 37. Končím hlasování. Kompromis, eh, tedy 17 fiskál zamítnuta. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 43 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis CA pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměnící návrh 379. Aha, takže ten je součástí kompromisu. Ale musíme o něm hlasovat pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis E, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis Q, pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 45 pro, proti. 45 ověřujeme, hlasujte prosím. Končíme hlasování. Schválen. 46 pro, proti. 46 ověřujeme, hlasujte prosím. A končím hlasování. Schválen. 47 pro, proti, 17 ověřujeme. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. 421 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis SR pro, proti, zdrželi se schválen. 425 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 427 pro, proti, zdrželi se zamítnout 48 pro, proti, zdrželi se zamítnout 49 pro, proti, zdrželi se zam... schválen 51 jmenovitě. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňující návrh 53 pro, proti, Ověřujeme 53. Hlasujte, prosím. The vote is closed. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. Pozměňující návrh 54. Pro, proti, zdrželi se schválen. Pět. Pětka pro. O pětce. Hlasujte mi tady, prosím, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 55 pro, proti. 55 ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byla zamítnuta 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Sedmička pro, proti, zdrželi se, schválena. 58 pro, proti, o 8.50. Hlasujte elektronicky, prosím. Končím hlasování. A návrh zamítnut. 59 pro. Ale podle zvedání rukou to vypadá jinak. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Hlasujeme o návrhu komise v pozměněné podobě. Zahajuji hlasování. Hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. 44 z vás jsou pro, 5 je proti, 8 se zdrželo. Hlasujeme o rozhodnutí o vstupu do mezi institucionálního vyjednávání. Jmenovitě. Hlasujte, prosím. Usnesení bude jindy. Tedy zatím zahajuji hlasování. Končím hlasování. 47 pro, 9 proti, 2 se zdrželi tedy rozhodnutí bylo přijato, blahopřejeme zpravodaji, ale s aplauzem počkáme až na konečné schválení CRF2. Kompromis AH pro, proti, zdrželi se schválen. 230 pro, proti, zdrželi se schválen. 231 pro, proti, zdrželi se schválen. 234 pro, proti, Prosím, projevujte se výrazněji. Ověřujeme tedy. Hlasujte elektronicky. Končím hlasování. 28 proti, 25 pro, tedy zamítnut. Kompromis A. Pro, proti, zdrželi se, schválen. A Kompromis F byl přijat, takže to tady padá a přecházíme přímo ke kompromisu Z. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis K. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis G. Pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňující návrh 303 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 304 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis MB pro, proti, zdrželi se schválen. A přecházíme k ústním pozněcímu návrhu k článku 14. Pravodaj pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňující návrh 311 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 312 pro, proti, zdrželi se schválen. 41. Omlouvám se, ano, tady ten dopadá. 313 pro, proti, zdrželi se schválen. 314 pro, Proti? 314 ověřuji. Hlasujte, prosím. A končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 316 pro. Proti. Asi byl zamítnut, ale pro jistotu ověříme. Nevidím vás pořádně. Hlasujte, prosím. A končím hlasování. Návrh zamítnut. CG pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňující návrh 325 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis EA a, proti, schválen. Kompromis A je pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis AK pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis AL, pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis AM, pro, proti, zdrželi se schválen pozměňovací návrh 447 pro proti zdrželi se zamítnout, 448 pro proti zdrželi se zamítnout, 449 pro proti zdrželi se zamítnout, kompromis ZP pro proti zdrželi se schválen, kompromis H pro proti zdrželi se schválen, kompromis AN pro proti zdrželi se schválen, kompromis TA pro proti zdrželi se schválen, kompromis B pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 53. Pro, proti, zdrželi se schválen. 54. Pro, proti, zdrželi se schválen. T, D. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis TE pro, proti, zdrželi se schválen. TF pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 554 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis proč tam bylo CA a CB. Tady CB pro, pro, pro, pro CB, proti, zdrželi se schválen. Kompromis CC s ústním pozměňovacím návrhem. Omlouvá se pan předseda. Soustředíme se CC s ústním pozměňovacím návrhem z EFDD pro, proti, zdrželi se zamítnout. musíte hlasovat. Hlasujeme tedy o kompromisu bez ústního pozměnění. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis CD s ústním pozměňovacím návrhem opět eh, vede pro, proti, zdrželi se zamítnut a nyní bez ústního pozměňovacího návrhu pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis CE pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis CH pro, proti, zdrželi se schválen. CH pro, proti, zdrželi se schválen. CI pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 594 pro, proti, zdrželi se zamítnut. CJ pro, proti, zdrželi se schválen. 65 pro, proti, zdrželi se schválen. CL pro, proti, zdrželi se schválen. CM pro, proti, zdrželi se schválen. 599 pro, proti, zdrželi se schválen. CO pro, proti, zdrželi se schválen. CP pro, proti, zdrželi se schválen. TG pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměcí návrh 629 to musím hodně listovat, abych jej našel. Ne, omlouvám se, říká předseda. Ještě kompromis A, A musíme hlasovat. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis A, B. Pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměcí návrh. Ne, ten padá. Rovněž i ten druhý SR. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis a C pro, proti, zdrželi se schválen. A D pro, proti, zdrželi se schválen. A E pro, proti, zdrželi se schválen. E a F pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis S pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis T pro, proti, zdrželi se schválen. 720 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis D pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis U, pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměcí návrh 731 až 733 amblok pro, proti, zdrželi se zamítnuty. Kompromis V, pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis dvojité V, pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis X, pro, proti, zdrželi se schválen. A přecházíme ke kompromisu E. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis I. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis J. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis L. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis M. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis N. Pro, proti, zdrželi se schválen. 100, 935 eh, zamítnut. Kompromis C. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis Z A pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis E a R stop pro, proti, zdrželi se schválen. 987 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 988 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 148 jmenovitě za hlasování. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. O pět hlasů. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis MC pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis MD pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis ZC pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis AO pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis MA pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis AP pro, proti, zdrželi se schválen a ještě se omlouvám, říká předseda. To už jsme hlasovali. AP ještě musím nechat hlasovat. Já to tady ale nemám. S ústním pozměňovacím návrhem. Aha, takže to mi tam nikdo nezapsal. Proč to tam nemám? No, přišlo to pozdě, ale i tak je to divné. A ani zpravodaj to neví. A tady to taky není. So, we, oppose, we, oppose. So, there is a, an opposition of the... Takže je tady opozice vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu. AP pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis DH pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis AQ pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměnící návrh 100. 68 zamítnut AH pro, proti, zdrželi se schválen. Y pro, proti, zdrželi se schválen. R pro, proti, zdrželi se schválen. CQ pro, proti, zdrželi se schválen. Poznec návrh 108, 8 zamítnut. Kompromis O pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 1092 a 1093 pro, proti, zdrželi se schválen. 180 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 181 pro, proti, zamítnut. Kompromis F pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis P, pro, proti, zdrželi se schválen. 196 pro, proti. Tady to raději ověříme, i když se domnívám, že byl zamítnut. Hlasujte, prosím. Stále ještě nám scházejí někteří kolegové a už končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 197 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 5 pro, proti, zdrželi se schválen. 6 pro, proti, zdrželi se schválen. 198 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 7 pro, proti, zdrželi se schválen. 199 a 8 pro, proti, zdrželi se schválen. 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 202 pro, proti, zdrželi se, schválen. 204 pro, proti, zdrželi se, schválen. 205 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Eh, končím a schválen. Jedenáctka, rovněž jmenovitě. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 30 eh, hlasy k 26. 206 pro proti zdrželi se schválen, 208 pro, proti zdrželi se zamítnut, 13 pro, proti zdrželi se schválen, 209 pro, proti 209 ověřujeme. Hlasujte, prosím. Schváleno 210 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 14 pro, O 14 se hlasujte, prosím, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 217 pro, proti, zdrželi se schváleno. 227 pro, proti, zdrželi se. Ověřujeme 227. 227. Asi jste proti. Jo, Správně jsem to hádal. Končím hlasování. Návrh byl opravdu zamítnut. A nyní hlasujeme o návrhu komise v pozměněné, teda o návrhu výboru v pozměněné podobě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 45 pro, 4 z vás jsou proti, 7 se zdrželo. A nyní hlasujeme o rozhodnutí vstupu do interinstitucionálního vyjednávání. Hlasujte, prosím. Končím hlasování a rovněž 7 proti a jeden z vás se zdržel. Blahopřejeme zpravodaji, stínovým zpravodajům, poradcům i sekretariátu. I would really like to congratulate everybody. Poblahopřát všem, protože toto bylo opravdu komplexní hlasování, velice náročné hlasování, ale relevantní. Takže nyní máme pozici výboru a budeme moci se pustit do trialogu, brzy poznámení na plenárce. Takže to důležitý signál našeho odhodlání dotáhnout tento balíček do konce roku. Blahopřeji zpravodajům a všem ostatním. A nyní přejdeme k dalšímu hlasování. Můžete mi prosím dát někdo hlasovací seznam? Jo. We are voting now, uh... Takže pan Zíle jeho zpráva. Pozměňovací návrh 41. Pro, proti, zdrželi se. Pardon. EPP je pro. Dobře. Prověříme 41 elektronicky. The vote is closed. Konec hlasování. Prosím. Můžete mi dát, prosím, hlasovací seznamy k tomuto a k následujícímu? Takže schváleno vteřinku. I've been given only the banking. Okay, thank you. Uh, amendment 42 in favor. 42 pro, proti, zdržel. Schváleno. 43 padá. Takže Nyní alternativní kompromis A s ústním pozměňovacím návrhem. Pro? Proti? Prověříme? Hlasujeme? Konec hlasování. Zamítnuto. Musíme hlasovat tedy původní alternativní kompromis pro, proti, zdrželi se schváleno. Přejdeme k 52 pro, proti, EPP proti. Hlasujeme 52. Prověříme. Konec. 28, 28, takže zamítnuto. 53 pro, proti, Prověříme, hlasujeme. 53. Vote is closed. Konec hlasování. Schváleno. Trojka. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 54. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 55. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis B. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis C. Pro, pro, proti proti. Prověříme z kompromise, hlasujeme. Pardon, vy jste pro. Ne, dobře, schváleno. Nepotřebujeme prověrku. 58 pro, proti, zdrželi se schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se schváleno. 60 60 pro, proti, zdrželi se schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Alternativní kompromis D s ústním návrhem pro, proti, z, ověříme elektronicky nyní. Konec. Zamítá se. Kompromis bez ústního pozměňovacího návrhu pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 68 pro, proti, pro, pro, je někdo pro, proti, zdrželi se, zamítá se, pozměňovací návrh 69 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, pozměňovací návrh 16 pro, proti, prověříme 16, prosím, hlasujeme. Konec hlasování. Sváno. 17 pro, proti. Pardon. Chápu, že jste unavení, ale musíte zvedat ruce, ať to nemusíme ověřovat. 17 ověřuj, ověříme. Konec. Schváleno. O jeden hlas. 28, 27. 70. Pro. Proti. Ověříme 70. Hlasujeme. Konec. 28, 28 zamítnuto. 18 pro. Proti. Ověříme 18. Hlasujeme. Konec. Schváleno. O jeden hlas. Takže 71 pro, proti. Ověříme 71. Konec hlasování. Zamítá se. 72 pro. Proti zdrželi se, zamítá se, 19 pro, proti, ověříme, Konec hlasování. Schváleno. Kompromis E. Pro proti zdrželi schváleno. Kompromis F. Pro proti zdrželi schváleno. 80, 81 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 82 pro, proti. Prověříme 82. Konec hlasování. Schváleno. 22 odpadá. 83 pro, proti. Hlasujeme. Konec hlasování. to, protože je to rovný počet hlasů. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 84 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 85 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 86 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 87 pro, proti, ověříme 87, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 28, 27. 88 pro, proti zdržel Schváleno. Kompromis G. Pro, proti zdržel Schváleno. 24 pro, proti zdrželi se. Zamítá se. 91 pro, proti zdrželi se. Schváleno. 25 pro, proti zdrželi se. Schváleno. 26 pro, proti zdrželi se. Schváleno. 27 pro, proti Ověříme 27, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 28. Pro, proti. Prosím. Zvednout ruce. 28. Konec. Takže to je stejný počet, čili zamítnuto. Kompromis H. Pro, proti, zdržel se. Schváleno. 32. Pro, proti, zdržel se. Schváleno. 33. Pro, proti, zdržel se. Zamítá se 34. Pro, proti, zdržel se. Schváleno. 35. Pro, proti, zdržel se. Zamítá se 36. Pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis I pro, proti, zdrželi se. Zapchváleno 39 pro, proti, pro, proti. Prověříme 39, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Jedna. Pro, proti. Ověříme jedničku. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 40. Volné hlasování. První část. Pro. EPP. První část pro, proti, zdržel se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se. Schváleno. Teď návrh o návrhu komise ve smyslu změn hlasujeme Měnovitým hlasováním. The vote is closed. 51 Hlasování 51. Pro, tři proti, dva proti, eh, tři se zdrželi. Blahopřejeme. Nyní přecházíme ke stanovisku o strukturálním, eh, stru, na podporu strukturálních reform. Jste připraveni? 14. Potřebujete hlasovací seznam? Dobře, chvilku počkáme. So, amendment 14. pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis A pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 44 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti. Vy jste proti, Filipe. Let's check because... Ověříme. 44 s úzním pozměňovacím návrhem. Konec. Zamítá se. Ústní pozměňovací návrh. Musíme hlasovat. Musíme hlasovat 44. Bez ústního pozměňovacího návrhu. Pro, proti, Takže znovu prověříme, hlasujeme. Konec. Zamítnuto. 45 pro, proti. Zdržel se, zamítá se. 46 pro, proti. Zdržel se, zamítá se. 47 pro, proti. Zdržel se, zamítá se. 48 pro, pro, pro proti. Zdrželi se. Zamítá se. 49 pro, proti. Zdrželi se Zamítá se. Kompromis B. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 13. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 15. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 1. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno 2 pro, proti, zdržil se. Schváleno 3 pro, proti, zdržil se. Schváleno 4 pro, proti, zdržil se. Schváleno Pě, kompromis C pro, proti, zdrží se. Schváleno. Kompromis D pro, proti, zdrží se. Schváleno. Kompromis E pro, proti, zdrží se. Schváleno. 22 pro, proti, zdrží se. Schváleno. 24 pro, proti, proti, zdrželi se. Zamítá se. 26 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 7, 7 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis F, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis G, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 s ústním návrhem pro, proti, ověříme, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 35 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se kompromis H pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Jmenovitým hlasováním celý text ve smyslu změn. Hlasujeme. The vote is closed. Konec hlasování. 40 pro, 14 proti, Jeden se zdržel. Návrh eh, eh, dotazu. Motion for resolution. Návrh usnesení EFRS 17. Takže nejprve v bloku Otázky pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh ústní eh, otázky ve smyslu změn pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh eh, eh, usnesení, pozměňovací návrh 5, pro, proti, zdrželi se. Zamítá se původní text pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 6, pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 7, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže původní znění nepotřebujeme. Rovnou 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Původní text 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 10 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se A Kompromis pro, proti, zdržel se, schváleno. 16 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis B pro, proti, zdržel se, schváleno. 19 pro, proti, myslím, že schváleno. Ověříme. 19. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 20. Pro, proti, ověříme, 20, hlasujeme. Konec. Schváleno. Odstavec 9 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se Schváleno. Takže 21, už ne. Takže 22 pro, pro, proti, prověříme 22, hlasujeme. Konec. Schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že stejná většina. Schváleno 24 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 25 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 14 původní znění pro, proti, zdrželi se. Schváleno 15 původního textu pro, proti, zdrželi se. Schváleno 26 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 27 pro, proti, zdržel se. Schváleno. Původní znění podstavec 18 pro, proti, zdržel se. Schváleno. Původní znění 19 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 28 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 29 pro, proti, ověříme 29. Hlasujeme. Konec. Zamítá se. Původní znění 20 pro, proti zdrželi se. Schváleno. Naseme bloku 1, 11 pro, proti zdrželi se. Schváleno. 1 pro, proti zdrželi se. Schváleno. Nyní v bloku 13 až 26 citáty pro, proti zdrželi se. Zdrželi se. Schváleno. Nyní v bloku body odůvodnění ABC, původní znění pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 2 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Bod odůvodnění EF pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Bod odůvodnění H pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pro, čtyři pro, proti. Ověříme. 4 hlasujeme. Konec. Zamítá se. Nyní celý text ve smyslu změn jmenovitým hlasováním. Konec. 15 jen proti, 50 tedy a jeden proti, takže tři se zdrželi. Blahopře, blahopřejeme. A nyní eh, krátké přerušení musíme počkat, až se sejde společné zasedání Ekon Avko na hlasování článek 22. Takže na 25 minut pauza. Not more. Ne více. Avko colleagues are... Kolegové z Avko, pokud přijdou dřív, včas, tak budeme rovnou hlasovat. Rovnou v půl.